friends. Vážení kolegové, prosím, pokuste se najít svá místa. Děkuji vám, že jste se dnes dostavili. Takže prosím, vyzkoušíme hlasovací kartičky, můžete je vložit do přístroje. Přistoupíme tedy přímo k hlasování. Evropský fond pro přizpůsobení se. Jedná se o jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Okay. Sorry. Yes, and the vote is now closed. A uzavírám hlasování. 40 hlasů pro. Nyní další téma tím je hlasování Evropský semestr pro koordinaci evropských hospodářských politik a v první řadě budeme hlasovat o kompromisu L. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Alternativní kompromis 1, kdo je pro, proti, prověříme, zahajuji hlasování. And the vote is now one too many. Máme o jeden hlas navíc za EPP.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 Nyní se dostáváme k návrhu 99. Kdo je pro? Proti? Musíme prověřit také návrh 99. Zahajuji hlasování. Uzavírám. EPP má opět o jednoho člena navíc. No, no, I, I don't... Přijato. Sorry, I can't. No, sorry, I can't. Omlouvám se, říká paní předsedající, máme tu špatné osvětlení a neviděla jsem dobře samozřejmě, že to prošlo. Compromise those in Those Rejected. Ještě jednou se omlouvá paní předsedající za mítnuto kompromis. N, kdo pro, proti, prověříme, prověříme si kompromis N, M. Návrh 92, ne, 107, říká paní předsedající, kdo je pro. Přijato kompromis N, kdo je pro proti, zdrželi se přijato. Kompromis O, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 112, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis P, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 122, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis R, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A prověříme kompromis R. Uzavírám hlasování. Zamítnuto o dva hlasy. Návrh 125, kde pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Návrh 126, kde pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Návrh 127, kde pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 128, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Prověříme 128. Uzavírám hlasování a zamítnuto. 129, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Sto třicet, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis S, kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. 133, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 134, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 135. Uh, kdo je pro? Proti? Musíme prověřit. Návrh 135, zahají hlasování. Uzavírám. Uh, and it is, uh zamítnuto 25 hlasy. Návrh 137. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis T. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 145 pět oddělené eh, hlasování, kde pro, první část, proti, zdrželi se přijato, druhá část, kde pro, proti, druhou část 135 prověříme, zahájí hlasování, uzavírám, zamítnuto o čtyři hlasy. 140 8, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Alternativní kompromis 3, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis U, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 2TV, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Návrh 151, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Prověříme si návrh 151, zahají hlasování. Uzavírám hlasování, zamítnut to A nyní návrh 152, to je oddělené hlasování. Část 1, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 153, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 154, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 155, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 156, oddělené hlasování, první část, kdo je pro? Ne, můžeme přejít přímo do 157, říká paní předsedající. Takže kdo je pro? 157, proti. Prověříme návrh 157, zahojí hlasování and the vote is now closed. And it's... Zamítnuto 26 hlasy. Nyní 158, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme 158. Zahajuji hlasování. And the vote is now closed. A zamítnuto 26 hlasy. 159, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 160, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 161, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 163, kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. Kompromis X, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 165, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 167 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. 168, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis z, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis Y, kdo je pro, proti, prověříme Kompromis Y. Eh, the vote is open and the vote is now closed. Uzavírám hlasování a přijato 24 hlasy. A nyní se dostáváme na další stranu. Návrh 180, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis AA, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 190, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 247, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis AB, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 191, Jmenovité hlasování zahajuji hlasování k návrhu 191. Uzavírám hlasování. A zamítnuto 25 hlasy. Návrh 194. Kdo je pro? Proti? Prověříme 194. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. A přijato 30 hlasy. Kompromis AC, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Návrh 200, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 202, kdo je pro? Proti? Prověříme 202. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato 28 hlasy. 203, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. 204, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. Kompromis AD, kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. Návrh 208, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 209, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 210, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. AE kompromis, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 216, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis AF, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Návrh 222, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 223, kdo je pro? Proti? Prověříme 223. The vote is open. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. A zamítnuto. Kompromis AG, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis AH, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 230, kdo je pro, proti, prověříme návrh 230, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato 29 hlasy. 232, kde pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis a i kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 237, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A je, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 241, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 243, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 244, kdo je pro, proti, zdrželi se. Myslím, že si to musíme prověřit. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 20 hlasy. 248, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis AK, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 255, první, pouze druhá část. 255, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Prověříme si druhou část návrhu 255. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato 25 hlasy. Návrh 256. První část, kde pro? Proti. Zdrželi se přijato. Druhá část, kde pro? Proti prověříme druhou část návrhu 256, kde pro, pardon, zahoji hlasování, uzavírám hlasování a přijato o tři hlasy. Kult 4, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Kult 8, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Kult 10, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Kult 13, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kult 14, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kult 17, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kult 20, zdrželi se přijato. A nyní právní východiska, návrh 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvojka, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Trojka, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis A, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Devítka, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Jedenáct, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Dvanáct, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato.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 24, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 25, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 26, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 27 pro, proti, zdrželi se přijato. 28, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 29, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 30, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní body odůvodnění. Kompromis B. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. 52. Ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. Kompromis C. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. Kompromis D. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. Kompromis F, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 45, to je oddělené hlasování. První část, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, ale prověříme druhou část, abychom si byli jistí. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto 7 hlasů. Kompromis EA, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis E, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Návrh 54, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 57, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme 57. Zahaju hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato 29 hlasy. Kompromis G. Kdo je pro? Proti? Prověříme kompromis G. Uzavírám hlasování. Přijato 42 hlasy. Takže je vidět, že zapotřebí zvedat ruce. Návrh 65. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. 66. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Kompromis K. Kdo je pro? proti, Takže ještě jednou kompromis K, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Děkuji vám. Kompromis H, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Kompromis I, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 74, kde pro? Proti. Prověříme 74, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato o čtyři hlasy. Návrh 75, kde pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. Kompromis je, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 78, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis IA, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 83, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto bych řekla, takže prověříme návrh 83. Uzavírám hlasování. A přijato 29 hlasy. Návrh 86, kde pro, proti, zdrželi se, prověříme 86. Zahajuji hlasování 86. Uzavírám hlasování. A přijato. 87, je pro? Proti, zdrželi se přijato. 89, je pro? Proti, zdrželi se přijato. 90, je pro? Proti, zdrželi se přijato. 91, je pro? Proti, zdrželi se přijato. A nyní budeme hlasovat tak, o takto obměněném návrhu textu zprávy, jmenovité hlasování. Zahoji hlasování. Uzavírám hlasování k návrhu tohoto textu zprávy a přijato 24 hlasy pro, 10 proti, 14 se zdrželo. Děkuji panu zpravodaji. To znamená, že můžeme pokračovat k dalšímu bodu hlasování. Dobře, tak začneme otázkou k ústnímu zodpovězení na radu. Hlasujeme o kompromisním návrhu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní pozměvací návrh 1. Kdo je pro? proti, zdrželi se, musíme to prověřit. Hlasování o pozměňovacím návrhu 1, zahajuji hlasování a uzavírám hlasování. Jeden je navíc EPP. Dobře, schváleno třemi hlasy. A postupujeme k pozměňovacímu návrhu 2. Kdo je pro? Proti? Myslím, že to musíme rovněž prověřit. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 2. And the vote is now Končím hlasování. Měli jsme problém s hlasovacím zařízením. Prosím, opakujme hlasování k pozněvacímu návrhu číslo 2. The vote is open and the soon hlasování a zanedlouho to bude ukončeno. Teď končím hlasování. A schváleno 25 hlasy pro. A nyní pozměňovací návrh 7. Hlasujeme pouze o slovech precariousness and social dumping. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 8 pro, proti, zdrželi se, prověříme osmičku. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. A je to schváleno 26 hlasy pro. Následuje hlasování o návrhu otázek ústního, k ústnímu zodpovězení v e, upraveném znění. Elektronicky zahajuji hlasování, uzavírám hlasování. A je to schváleno 48 hlasy pro. A nyní usnesení. Paní Rajnke, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Toto usnesení k němu došly kompromisní pozněcí návrhy včera pozdě e, v noci a e, pro nás, ale asi i pro jiné skupiny bylo velmi obtížné se na ně podívat a připravit se na ně a rozhodnout, jak budeme hlasovat. Proto jsem chtěla požádat o odklad hlasování, protože bychom se rádi podrobněji na ty nové kompromisy podívali. Vím, že vycházejí z e, pozněvacích návrhů, které jsme již viděli v minulosti, ale přesto vzhledem k pozdní první hodině eh, doručení by to bylo vhodné a určitě i jiní by se rádi podívali na tyto kompromisy. Když eh, dorazí tak pozdě, tak je nemožné je prostudovat. Ale asi budeme muset hlasovat o tom, jestli to odložíme. Ano, já bych chtěla požádat o hlasování, o odkladu eh, tohoto usnesení, tak abychom na něm, o něm mohli hlasovat na příštím zasedání. Dobře, tak prosím zvedněte ruce eh, ti z vás, kteří si přejí odklad tohoto hlasování. Prosím zvedněte ruce. To znamená, že nebudeme hlasovat nyní. Dobře. A eh, budeme postupovat podle hlasovacího seznamu a Následuje kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno 23 pro, proti, zdrželi se 23. Prověříme, elektronicky zahajuji hlasování. Je to kompromis číslo 23. 23. Zahajuji hlasování a uzavírám hlasování. A je to zamítnuto pěti hlasy. Následuje pozměňovací návrh 65, to je e, oddělené hlasování. První část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Nyní následuje kompromis 66. První část, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. Promiňte, dobře, prověříme druhou část a zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Jeden navíc SAD a jeden navíc EPP. A nyní končím hlasování. A je to zamítnuto 26 hlasy proti. Následuje kompromis 20. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 25, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 69, to je oddělené hlasování, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Prověříme druhou část a zahajuji hlasování. A nyní končím hlasování. Jeden navíc EPP. Končím hlasování. Ano, to znamená, že je to negativní výsledek. Třetí část. třetí část odpadá, takže následuje pozměňovací návrh 70 pro, proti, zdrželi se schváleno. 71 pro, proti, zdrželi se schváleno. Rozdělené hlasování 72. Zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se řekla bych eh, zamítnuto, ale prověříme druhou část. Takže zahajuji hlasování ke druhé části a nyní uzavírám hlasování a je to zamítnuto. 26 hlasy proti. Kompromis 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 73 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 78 pro, proti, zdrželi se, to prověříme. 78. prověřujeme, zahajuji hlasování a nyní uzavírám hlasování. A je to zamítnuto 26 hlasy proti. Pozněcí návrh 79, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. 80 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 81 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Prověříme 81 a zahajuji hlasování a končím hlasování. A je to schváleno. 28 hlasy pro pozměňovací návrh 82. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 83 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 84 pro, proti. Prověříme 84 a nyní zahajuji hlasování a končím hlasování. A je to schváleno 23 hlasy pro. Následuje kompromis A. Pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 81 pro, proti. Prověříme 91. Zahajuji hlasování a uzavírám hlasování. A je to schváleno 27 hlasy pro, 92 pro, proti, zdrželi se, schváleno 93 pro, proti, zdrželi se, schváleno Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozněvací návrh 105 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se schváleno. 110, ne, 111 pro, proti, zdrželi se, prověříme 111. Uzavírám hlasování. A je to schváleno 27 hlasy pro. Kompromis 12 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno 120, 120 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 26 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 27 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 128 pro, proti, zdrželi se schváleno. Sto třicet jedna pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 28 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis čtrnáct pro, proti, zdrželi se schváleno Schváleno. Pozměňovací návrh 139 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 142 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 148 pro, proti, zdrželi se schváleno. Prověříme 148, zahajuji hlasování a končím hlasování. A je to schváleno. Ne, promiňte, je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 149 pro proti, zdrželi se schváleno. 151 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se schváleno. 156, to je oddělené hlasování, první část pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se, je to zamítnuto, ale můžeme druhou část prověřit, abychom měli jistotu. Takže druhá část 156 a zahajuji hlasování a nyní uzavírám hlasování a je to zamítnuto 34 hlasy. Nyní následuje 157, kdo je pro, proti, zamítnuto. Prověříme 157. Zahajuji hlasování a nyní uzavírám hlasování 157 stále a je to schváleno 27 hlasy pro. A nyní pozměvací návrh 158 pro, proti, zdrželi se schváleno, 159 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 160 pro, proti, zdrželi se, prověříme 160 a zahajuji hlasování a uzavírám hlasování. A je to schváleno 27 hlasy pro. Pozměňovací návrh 161 pro, proti, zdrželi se, schváleno 162, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměvací návrh 166, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 169 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 19 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Uh, amendment 100 and, uh, oh, yes, 175 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 176 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Vůbec nevím, kde jsou. 177 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 177 elektronicky. Zahajuji hlasování. A nyní ukončuji hlasování. A je to zamítnuto. A teď hlasujeme o 178. Pro, proti, zdržel se eh, schváleno 179, pro, pro proti zamítnuto, 180 pro, proti, zdržel se přijato, 181 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 183 pro, proti, zdržel se, kontrola elektronicky 183, zahoji hlasování, ukončuji hlasování. 31, čili pro, 184 pro, proti, zkontrolujeme elektronicky, protože nezdviháte jednoznačně ruce. Zahajuji hlasování, ukončuji hlasování. Zamítnuto o čtyři hlasy. 185 pro, proti, zdržel se přijato, 186 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 187 pro, proti, zdržel se přijato. 188 pro, proti, zdržel se přijato. 189 pro, proti, zdržel se kontrola. 189 elektronicky. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. 31 hlasů pro, čili přijato. Pozměňovací návrh 190. Proti zamítnuto 191 pro, proti zdržel se přijato 192 pro, proti zdržel se přijato 193 pro, proti zdržel se zamítnuto 194 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Teď jdeme k úvodním bodům ustanovení pro, proti, zdržel se přijato. Druhý pro, proti, zdržel se přijato. Třetí pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromisní návrh jedna úvodních bodů stanovení pro, proti, zdržel se pro, eh, tedy přijato, pardon. Pozňovací návrh jedna pro, proti, zdržel se přijato, 10 pro, proti, zdržel se proti, eh, přijato, 11 pro, proti, zdržel se přijato, Kompromis 1 a pro, proti zdržel se přijato. Hm, to přijato pozměňovací návrh 16 pro, proti, zdržel se, zamítnuto bych řekla, ale kontrolujeme 16. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto o čtyři hlasy proti. Kompromis návrh 2 pro, proti, zdržel se přijato. 21 pro, proti, zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 22 pro, proti, zdržel se přijato. 23 pro, proti, zdržel se přijato. 24 pro, proti, tak kontrolujeme pozměňovací návrh 24. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto o jeden hlas. Pozměňovací návrh 25 pro, proti, zdržel se. Zkontrolujeme 25. Takže zahajuji hlasování 25. Se ukončuji hlasování. A je to přijato. Pozměňovací návrh 26 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kontrola pozměňovacího návrhu 26. Zahajuji hlasování, ukončuji hlasování. EPP o jednoho navíc. A teď vidíme výsledek, ne? Teď. E, co zamítnuto 32 hlasy? Paní předsedkyně řekla, že je to přijato, omlouvá se, čili zamítnuto. A teď jdeme kompromisu 21 pro, asi se mi líbí červená barva. Takže kompromis 21 pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 28 pro, proti. Zdržel se, abych řekla, že to bylo přijato. Kompromisní návrh 3 pro, proti. Zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 32 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kontrola 32, zahajuje hlasování, ukončuje hlasování. Přijato 27 hlasy. 33 pro, proti, zdržel se, přijato 34 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 35 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Promiňte, kontrola 35. Zahajuji hlasování. No, myslím, že to bylo přijato. Ukončuji hlasování. Ano, přijato 27 hlasy. Kompromis 4 pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 43 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 44 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 45 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 46 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromis 5 pro, proti, zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 53 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 55 pro, proti, zdržel se přijato. 56 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 57 pro, proti, zdržel se, přijato, 59 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 60, to je oddělené hlasování, první část pro, proti, zdržel se, přijato, a druhá část pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Teď hlasujeme o navrženém usnesení elektronicky. Zahajuji hlasování, ukončuji hlasování, přijato 42 hlasy, zamítnuto pěti, dva se zdrželi a blahopřejeme paní zpravodajce za její dobrou práci. A teď jdeme <clears throat> uh, We will now vote on... Nyní budeme tedy hlasovat o nařízení, kterým se zavádí evropský elektronický průkaz. Takže 16 a 17 hlasujeme dohromady. Kdo je pro? Kdo je proti? Elektronická kontrola, zahajuje hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato 29 hlasy. go to the Yeah. Do we go to the final? To znamená, že jdeme zároveň k závěrečnému hlasování. Tento výsledek znamená, že přímo postupujeme k závěrečnému hlasování o tomto návrhu stanoviska. To najdete na straně 11. Takže jdeme přímo k elektronickému hlasování. Bo, mohli, mohla byste, prosím pěkně, op, zopakovat, co jste řekla, já se omlouvám. We'll go to the... Přistupujeme přímo k závěrečnému hlasování. Možná, že moje angličtina není angličtinou. Hlasujeme, závěrečné hlasování máte to na straně 11, možná, že máte jiné číslování stránek. Takže hlasujeme o návrhu stanoviska, jak bylo pozměněno. Zahajuji hlasování. Eh, zahajuji hlasování, ukončuji hlasování. A přijato 28 hlasy. Děkuji vám mnohokrát, paní Harkin. Then we go to the next... A teď přistupujeme K hlasování o návrhu směrnice o elektronickém průkazu služeb. Pozměňovací návrh 17 a 18 hlasujeme najednou. Elektronicky, prosím pěkně, abychom postupovali skutečně co nejprecizněji. Takže zahajuji hlasování. EPP e is one too many. Máme tady o jeden hlas navíc EPP, je to teď v pořádku? Stále tu máme o jeden hlas navíc EPP. Děkuji vám, pane Beckere. Takže máme 30 hlasů pro, 20 hlasů proti a žádný se nezdrží. Final vote. A teď jdeme k závěrečnému hlasování o návrhu. Hlasujeme tedy o návrhu stanoviska. Budeme hlasovat opět elektronicky, takže zahajuji hlasování. Zase EPP o jeden navíc. Thank you, Mr. Becker. Děkuji vám, pane Beckere. Tady máme výsledek 28 hlasů pro, 20 proti a dva se zdrželi, takže děkuji mnohokrát. Yes. Uh, thank you for this. Děkuji vám mnohokrát a teď přistupujeme k nesmírně významnému bodu na pořadu jednání a doufejme, že někteří z vás tady zůstají a budou na, naslouchat diskuzi o tomto bodu. Ale přece jenom nechám jednu minutu, eh, protože přistoupíme poté k bodu koordinace systému sociálního zabezpečení.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

Thank you and uh, now we are coming to... Teď přistupujeme tedy k bodu 12 našeho, bodu, našeho pořadu jednání. A ráda bych vás požádala, abyste se prosím posadili a dám hned slovo našemu zpravodaji eh, k tématu koordinace systému sociálního zabezpečení. Pan Balas má slovo ve francouzštině. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. E, dovolte mi, abych nejprve e, poděkoval všem stínovým zpravodajům, kteří se účastnili práce na pozměňovacích návrhů, ale chci poděkovat celému výboru EMPL. Dostali jsme asi 600 pozměňovacích návrhů, což e, manifestuje veliký zájem všech poslanců našeho výboru k tomuto, o toto téma. To, to, já jsem byl již zpravodajem o zprávě z vlastní iniciativy týkající se boje proti sociálnímu dumpingu, takže těchto 600 pozměňovacích návrhů mi rozhodně nespůsobuje nějaké obavy. Eh, víme, že můžeme konstruktivně pracovat a už jsem si přečetl soubor všech těch pozměňovacích návrhů a dnes vám řeknu, jaká podle mne je taková první syntéze stavu diskusí v tak komplikovaném tématu, protože Eh, tady je celá řada bodů, které spolu třeba nesouvisí. Eh, tak, eh, začnu. Proč komise předložila vůbec tento návrh přeskumu? No, to znamená podpořit evropskou mobilitu za naprostého zaručení práv všech občanů, jakým způsobem tedy mít volný pohyb, ale zároveň mít ochraná práva. Hmm. My se nacházíme pouze v systému koordinace eh, v rámci jednotlivých eh, úprav vnitrostátních. A rád bych připomněl, že se to týká i Evropské, nejenom Evropské unie, protože se to týká také Islandu, Lichtensteinska, Norska a Švýcarsko, které se účastní této koordinace. Hmm, první poznámky k řeknu k rozdílným dimenzím tohoto návrhu. Evropská komise přichází se změnami v oblasti koordinace dávek v nezaměstnanosti ve třech bodech. Za prvé se jedná o období vývozu dávek v nezaměstnanosti, to znamená osoba, eh, která hledá zaměstnání v jiné zemi, může pobírat dávky eh, ve nezaměstnanosti. Komise navrhuje, aby se tady prodloužila hluta lhůta ze tří na šest měsíců s možností ponechat členskému státu eventuální rozšíření, eventuálnímu zaniknutí těchto práv. To já podporuji. A Eh, myslím si, že moje, můj původní návrh jste si přečetli, to byly právě můj návrh dávek nezaměstnanosti a k tomu jste předložili pozměňovací návrhu. Máme tady skutečně velice rozdílné návrhy i v nejrůznějších politických skupinách. Někteří podporují ten původní návrh komise, jiní preferují zachování současné situace, jiní jsou e, Eh, pro plný vývoz dávek je třeba nalézt rovnováhu a možná, že se tedy vrátíme k tomu původnímu návrhu. Já vůbec netuším, to musíme mezi sebou prodiskutovat. Respektuji samozřejmě eh, návrhy všech členů našeho výboru a uvidíme, eh, eh, jak nás to spojí, protože zatím jsme rozděleni, včetně mé politické skupiny. Mm, eh, a potom tady komise navrhuje to rozšíření do šesti měsíců, ale rád bych připomněl studii, kterou zadala komise, ale také výzkum Evropského parlamentu, který říká, že obdoba delší období zániku práv zvyšuje vyhlídky nezaměstnané osoby na opětovné nalezení zaměstnání, pakliže tedy dojde k delšímu období vývozu těchto dávek. Co se týče zásady sčítání, členský stát poslední aktivity, kde tedy za, žadatel prováděl zaměstnání nebo samostatně výdělečnou činnost, budou muset zohlednit všechny doby pojištění získané jinde, jestliže žadatel o zaměstnání pracoval v tomto státě po dobu nejméně tří měsíců. Není-li tomu tak, musí mu uvedené dávky vyplácet členský stát. To je tedy návrh komise. Ale současná situace se zdá být poměrně zmatená pro orgány dotčené jednotlivých členských států. Každý to chápe Eh, jinak někteří prostě mají období několika týdnů, někteří dokonce tří měsíců a já si myslím, že to sčítání by mělo být prováděno na základě této legislativy. Eh, tak, jak to bylo zveřejněno ve studii parlamentu minulý týden. Návrh komise týkající se eh, zjednodušení tady postupuje restriktivně a proto já navrhuji, aby tady byla minim, minimální období jeden měsíc před sčítáním dávek ve státě poslední aktivity. A k tomuto tématu tady máme skutečně největší počet různých návrhů. Různé pozměňovací návrhy říkají, že je povinné počítat to od prvního dne to je například návrh paní jaslovické číslo 48, stejně tak jako Madame Stevens EKR, která preferuje zase 6 měsíců eh, v jejím příslušném pozměňovacím návrhu. A potom, co se týče sčítání té doby, mají tady, jsou tady i zajímavé návrhy, například návrh 103 Emiliana Pavla, eh, který říká, že toto období pojištění by mělo eh, také zahrnout eventuální dobu nemoci. Máme tady samozřejmě klasický rozdíl názoru v jednotlivých politických skupinách a já se tedy budu snažit vypracovat citlivý kompromisní návrh, který zahrne dohodu většiny. Co se týče příhraničních pracovníků, komise navrhuje, aby to byl stát posledního zaměstnání, který by měl vyplácet dávky nezaměstnanosti příhraničnímu pracovníkovi, pokud tento pracoval v tomto státě 12 měsíců. Podle stávajících předpisů je příslušným státem členský stát bydliště, přestože příhraniční pracovníci platí sociální odvody v zemi, v níž provádí činnost. Zdá se legitimní, aby stát, který vybírá sociální odvody, byl rovněž povinen vyplácet dávky prvky v nezaměstnanosti. Nicméně zpravodaj si přeje, aby byla objasněna stanovená opatření, aby nedocházelo k tomu, že postup navrhovaný komisí vyústí v praktické potíže správní a nebo jazykové povahy, nebo v potíže spojené s nabídkami vzdělávání, aby byla vyjasněna pravomoc veřejných slubež zaměstnanosti. Taky si přeji, aby bylo upřesněno, aby členské státy přejili si to, mohly mít příslušný finanční systém, který by komenzoval nejrůznější dobu dávek k tomuto tématu a to víme, tady máme zaměstnance, kteří s tím systémem, který navrhuje komise, se dostávají do rizika, že přijdou o hodně peněz a že se odsnou ve velice komplikované situaci, eh, protože tady existuje různá judikatura Eh, v okamžiku, kdy je třeba vyřizovat toto z eh, orgány členského státu, v němž pracovali. Takže ano, návrh komise bez pochyby eh, přináší velice významný předpis pro příhraniční pracovníky, aby se neodstli ve strašlivé sociální situaci. Tady jsou také různé návrhy a Těším se na práci se stínovými stravodami. Pan Šubsek k současnému systému s modelem finanční kompenzace mezi státy, aby to bylo efektivní, nebo paní Cimer, ta navrhuje možnost zavedení systému a la carte v uvozovkách pro výběr příhraničního zaměstnance. A to znamená, že toto všechno jsou návrhy, které dnes pocházejí z nejrůznějších skupin a poslanci při uh, předložili různé pozměňovací návrhy. Komise navrhuje vytvoření zvláštní kapitoly věnované dlouhodobé péči, která se inspiruje systémem, jenž převládá v oblasti dávek v nemoci. Vy víte, že já jsem pro tuto iniciativu a přeji si, aby správní komise vypracovala, pardon, spolupracovala více se zástupci sociálních partnerů, profesních organizací a dotčených příjemců, zejména při přípravě seznamu dávek kterých se bude tato nová kapitola týkat. A Tady bych rád viděl, zda většina podpoří vytvoření této zvláštní kapitel, ano nebo ne. A reakce je jasná. 132 pozměňovací návrh stínový zpravodaj z ETP, stejně, který je významným uh, poslancem této skupiny, ten je proti. Paní Lambert, proti. 345 proti. Pozměňovací návrh 346 nového zpravodaje a předsedkyni GUE paní Cimer proti. Takže můžeme rozumným způsobem konstatovat, že bez pochyby tady bude velká opozice pro vytvoření této zvláštní kapitoly a že tedy bude zapotřebí eh, pracovat na tom, jakým způsobem můžeme co nejlépe do stávajících kapitol zapracovat tento nový návrh za který se týká tedy dlouhodobé nemoci eh, co do definice a také příslušných konkrétních práv pro příjemce dnes. Mám naději, že se nám podaří nalézt vyrovnanou situaci vyrovnaný, ty vyrovnané řešení. Zároveň tedy komise navrhuje zahrnout nejnovější judikaturu Soudního dvora Evropské unie týkající se podmínek přístupu mobilních ekonomicky neaktivních občanů k dávkám sociálnímu zabezpečení. Ovšem já beru na vědomí tuto judikaturu, ale domnívám se, že evropským zákonodárcům nenáleží kodifikace rozhodnutí, které přijímá soudní dvůr. Ehm, beru na vědomí pozměňovací návrh vyškrtnutí, mm, které se týká prodloužení přístupu eh, dlouhodobě nemocných občanů a zároveň si myslím, že nedoj, nedo, jdeme-li k dohodě, budeme tady mít velice obtížné diskuze týkající se interpretace judikatury. Především, když Tady judikatura z definice už tady existuje. Co se týče legislativy, které aplikována například pro vyslané pracovníky, tady podporuje návrh komise postupovat ke standardizaci postupů týkající se formátu a přenosných dokumentů v rámci sociálního pojištění mm, aby mm, prostě jsme také se snažili zahrnout modality příslušných dokumentů eh, pakliže členský stát, kde byl dotyčný zaměstnán, nemá v tomto jasnost. A e, je třeba za, určit kompetentní orgány a je třeba také e, zahrnout co nejkratší dobu odpovědi příslušného orgánu, čili kratší lhuta na odpověď a v případě absenci odpovědi musí vést k převrácení pravomocí mezi příslušnými orgány. 137 a 122 GUE pozměňovací návrh nebo SAD. Eh, paní Ažea mm, se také vyjádřila v, kompromisní, v příslušném kompromisním návrhu. Aby byla zajištěna optimalizace výměn mezi správními orgány a ochrana osob, na něž se vztahují předpisy, podporuji zavádění nových mechanismů, to znamená zavádění elektronické operační síně, mm, sítě tak, jak to existuje, například v Belgii. A potom zavedení evropského elektronického průkazu a číslo sociálního bezpečí zabezpečení. To je nezbytné pro digitální modernizaci dokumentů stanovených předpisy. Pane eh, zpravodaj, prosím pěkně, zpomalte, říká paní předsedkyně, aby bylo možno váš projev tlumočit. Příslušné pozměňovací návrhy z GUE a také z SAD a EPP, ti, ty jdou také tímto směrem a to mě těší. Také je nezbytné vyjasnit právní rámec platný pro vysílané zaměstnance. Minimální povinná doba účasti v systému sociálního zabezpečení vysílajícího státu. Eh, tady máme příslušné pozměňovací návrhy k tomu paní Šantier a dalších členů EPP jako 560 paní Aži. Co se týká přenosných dokumentů. A poslední téma, které je poměrně citlivé pro určité členy. To je otázka týkající se indexace rodinných dávek v místě bydliště dětí. No, to není návrh komise, připomínám, ale je to návrh určitých členských států. Rad bych připomněl, že méně než 1% veškerých rodinných dávek je vypláceno na děti, které mají bydliště v jiném členském státě, než ve kterém pracují jejich rodiče. A v tomto ohledu by dopad systému indexace zajišťující lokalizace a aktualizace výše dávek v závislosti na míši bydliště dětí na veřejné finance znamenal zavedení složitého a nákladného systému čtvrtina poslanců jsou pro tuto indexaci, někteří si nepřejí zavést nějaký opční systém ve členských státech, to beru na vědomí. Ale já jsem proti této indexaci, která by zavedla diskriminaci mezi jednotlivými občany a E, to se mi zdá být, e, prostě zdají se mi ty předpisy zdá e, komplikované a nepřijatelné, protože žádná statistika zatím neexistuje, která by demonstrovala to, co by, znamen, to by znamenalo jaksi zlepšení pro veřejné finance. Bylo by to příliš složité, nákladné a obávám se, že by se dosáhlo pravého opaku toho, co je zamýšleno i e, pro ty státy, které zamýšlejí o zavedení takové indexace dnes. Zároveň bych si přál, abychom diskutovali o tomto návrhu na našem setkání se stínovými zpravodaji, abychom věděli, jaká řešení jsou dnes možná. A na závěr, teď už se blížím k závěru. Přeji si, aby diskuse o přeskumu předpisy o koordinaci se vyhnuly polohám a karikaturám o sociální turistice, o všeobecném podvodu a o skrytém ochranářství hmm, tento přeskum musí být doveden do úspěšného konce a musí zajistit kontinuitu sociálních práv občanů a usnadnit kvalitní mobilitu v Evropě. Jsem samozřejmě k dispozici všem poslancům tohoto výboru, abychom vytvořili kvalitní návrh k tomuto tak významnému tématu v oblasti sociální politici a omlouvám se za občasnou rychlost mého přednesu. Děkuji panu Balasovi za velice poučné zhrnutí vašeho návrhu. Myslím, že jsme to již měli zapotřebí. A nyní předám slovo zpravodaji za EPP panu Šulcemu. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji také eh, panu Balasovi za uvedení do problematiky. Je eh, správné, co zde zaznělo, téměř 700 pozměvacích návrhů a každým směrem něco. Myslím, že zde ve výboru EMPL a zejména v rámci stínových zpravodajů musíme být velmi pružní, chceme-li nalézt řešení. Co mě trochu zneklidňuje je, že eh, se rozdělují nejenom jednotlivé frakce, ale je zde i rozkol mezi vel- malými, respektive starými a novými členskými státy. Začal bych tím, co je nejméně kontroverzní po mém soudu. Za prvé dlouhodobá péče. Tady, myslím, nalezneme shodu v EMPL, protože mnozí kolegové i já se vyslovili pro integraci kapitoly nemoc, co, což považuji za smysluplné. Druhý bod, kodifikace rozsudku ohledně přístupu k nebo e, přístupu pro ekonomicky neaktivní. tedy kodifikace. E, proč nepřevzít zákon, e, který je tak jako tak platnou judikaturou? Mnoho soudů nebo rozsudků vynesených Evropským soudem se vztahuje k obdobným případům a to by zajistilo zajišťovalo eh, právní jistotu a jsem optimistou, že bychom eh, tím získali většinu a sjednotili se na společném jmenovateli. Dále vyslaní pracovníci v rámci sociálního práva eh, pro všechno, co se týká potírání podvodu, eh, myslím, nalezneme i u nás jednotu. Já se vyslovuji pro eh, praktická řešení, například eh, nakládání s tiskopisem, tiskopisem A1. Krátkodobá vyslání musí být možná i nebyrokraticky. Určité návrhy, které zde byly předloženy, mi připadají být praktické. Pokud ve všech členských státech může být zajištěno, že tiskopis A1 lze rychle vystavit, předložit a požádat o něj před krátkým nebo krátkodobým vysláním jsem proto otevřen. Také integrace pracovníka do eh, systému sociálního zabezpečení před vysláním mi připadá smysluplné, i když musíme dávat pozor na to, aby noví eh, zaměstnanci nemuseli příliš dlouze eh, čekat, než budou vysláni, ale mm, po určitou dobu musí být příslušníci systému sociálního zabezpečení doma. Pokud jde o dávky v nezaměstnanosti, tam máme v kapitole agregace téměř všechny možné a myslitelné kapitoly i jednodenní úpravy pro ustanovení o tom, který členský stát má být eh, eh, příslušný. To řekl i zpravodaj, například eh, doba pojištění, předchozího pojištění 6 měsíců jestliže si někdo myslí, že pro nezaměstnané v Evropě tímto předběžným pojištěním něco e, uděláme něco dobrého, nutno říci, že si nelze e, přát e, takovéto předchozí pojištění a současně být velkorysý u dávek nezaměstnosti, protože to vše souvisí. Export i sčítání souvisí. A pak otázka, co udělat s nezaměstnaným, který v několika členských státech pracoval po dobu kratší než tři měsíce. E, do jaké míry má být tento nezaměstnaný e, vlastně, e, do jaké míry musí být pojištěn, aby nalezl zaměstnání, které může pak uplatnit. A dále věcné a peněžní dávky už nezaměstnaný nebude dostávat z jedného měšce. Další otázka indexace rodinných dávek. Tady je pravda, že je zde difuzní obraz ALDE, GUE, ECR a z EPP jsou pozměňovací návrhy pro indexaci rodinných dávek. Já se e, k této skupině řadím také a vysvětlím, proč to považuji za dobré. To první, a to je vždy nutno e, říci, David Cameron to dostal slíbeno od ostatních členských eh, států, aby Britové mohli zůstat v EU a nyní je nutno to eh, Evropanům vysvětlit, proč to tehdy platilo a nyní už nemělo platit. Eh, komise sama říká, že je to kompetence členských zemí poskytovat rodinné dávky a jak je poskytovat. Za třetí, Evropská unie indexuje rodinné dávky pro vlastní zaměstnance, jestliže žijí nebo pracují v členském státě projektů eh, s eh, nízkými eh, náklady. A tady tedy je nutno to také vysvětlit, proč to pro některé platí a některé nikoli. Pokud jde o vysoké Eh, dávky, eh, tam mohou pak eh, lidé žít v takovýchto systémech levně a vede to k sociálnímu dumpingu. To jsou zkušenosti z některých členských zemí. A za páté, země, které se vehementně staví proti indexaci, jsou takové, indexuje, indexují své vlastní občany už nyní. Uvedu k tomu několik příkladů, které je nutno odhalit. Je zde skupina zemí, které mají horní hranici příjmu jako kritérium pro eh, pobírání rodinných dávek a jiných dávek. Když jeden rodič eh, je eh, doma nad touto hranicí, tak z domova nedostane nic vypláceno. Když i jiná, tedy druhý rodič pracuje v zahraničí, bohužel řečník čte nesmírnou rychlostí a není možné to stíhat, přetlumočit, omlouváme se. Takto vznikají bohužel neférové situace. Druhý bod. Některé členské státy poskytují asi rodinám s dětmi daňové úlevy, pokud eh, dítě žije ve stejné domácnosti s pracujícími a tedy eh, k daní ehm, povinnými rodiči a to zažívám i v praxi, že se dítě musí ale zdržovat ve stejném eh, zemi jako v té, kde rodič pracuje. Pak si lidé dvakrát rozmyslí, zdali opustí svou zemi kvůli práci v jiné zemi. Další důležitý bod. Existuje jeden členský stát, který neplatí ani děti rodinným, rodinné dávky, ani na vlastním území, když ty děti pobírají dávky ze zahraničí. To je zase diskriminace tuzemců. A poslední bod důležitý. Existuje jeden členský stát, který rodinné dávky jiných členských států státu eh, podrobuje vlastním eh, daním eh, a zahraniční rodinná dávka, která vlastně slouží k náhradě příjmu pro děti, se takhle odcizuje svému účelu a rodinný, rodinná dávka se tak stává takzvanou kolizní dávku. Toto vše, co jsem uvedl v rámci indexace, je nutno pochopit. Nejde o to e, diskriminovat toho či onoho, ani to jedno procento, o němž hovoří komise. E, vyměřovací základ není podle mě zcela správný. Já myslím, že je důležité zabývat se touto tematikou, nalézat e, řešení a ty body, které jsem vypočítal, nelze zamést pod koberec. A to jsem takto sdělil i komisi. No. Uh, Děkuji, pane Schulze. A ještě jednou, než budeme pokračovat, paní Stevens. Prosím, zamyslete se nad eh, rychlostí. Je jinak velmi obtížné pro tlumočníky, aby dostali svému úkolu. Eh, eh, A nyní dávám slovo paní Stevens, prosím. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, beste collega's. Ik zal het traag doen, zodat... Děkuji vám, paní předsedající. ...in mij perfect zal begrijpen. Eh, já se budu snažit hovořit tak, aby mě všichni rozuměli. Eh, domnívám se, že všichni se shodneme na tom, že máme před sebou skutečně nesmírně důležitou práci. Tato reforma, tento přeskup systému sociálního zabezpečení je velká výzva, ale zároveň také velká příležitost. To znamená, že musíme ukázat našim občanům, že Evropa je sociální a spravedlivá a že eh, jednotný trh eh, přináší jistě určité mnoho výhod, ale zároveň to není synonymem pro to, co se nazývá sociální turistikou a sociálním dumpingem. Drazí kolegové, to je důvod, proč podporuji návrh Evropské komise, která chce, aby členské státy měly možnost zaručit občanům sociálních dávek neomezené pro jejich mobilní zaměstnance, protože si musíme uvědomit, že ti, kteří přijdou, musí přispívat do systému, než budou moci být příjemci systému dávek. Protože nebude-li tomu tak, pak sociální zabezpečení, systémy sociálního zabezpečení budou dlouhodobě ohroženy. A je třeba také podpořit um, systém volného pohybu. A proto musíme zamezit eh, to, mm, té situaci, kdyby došlo k ohrožení existujících soci- systémů sociálního zabezpečení. Te, co se týče té turistiky, sociálních dávek, to neznamená, že chceme občanům ubírat jejich sociální práva. Proto podpořuji tu ideu, aby tady bylo určité určené období, jedno, jestli to budou tři nebo šest měsíců, ale eh, jde o to, aby občan, eh, jedná se tedy o období vývozu dávek nezaměstnanosti. Eh, co se týče této přenositelnosti. Nedomnívám se, že nějaké prodloužení na šest měsíců by bylo příhodné. Eh, protože to, domnívám se, by sebou přineslo celou řadu potížů, co se týče, potíží, co se týče kontrol. Pravdou je, že občan, který tady apeluje na mobilitu, mm, eh, možná může mít zvýšené vyhlídky eh, na opětové nalezání zaměstnání, ale máme tady celou řadu technologických možností, které umožňují zaměstnancům v jiné zemi, aby získal přenositelnost dávku, bude-li pracovat i dva měsíce. Co se týče indexace rodinných dávek, jak už o tom hovořil pan zpravodaj, stejně tako jako můj předřečník. Já za sebe, a říkám to naprosto upřímně, eh, já se domnívám, že je důležité, abychom umožnil příjemcům stejnou podporu, čili já jsem pro indexaci těchto rodin rodinných dávek. A je třeba, abychom tady um, zajistili ten systém stejnou odměnu za stejnou práci. A tím obhájíme také ten základní princip. Je to trochu uh, v rozporu. Ještě stručně bych chtěl hovořit eh, o dalším bodu. Jsme všichni zajedno. Eh, podvod je nepřijatelný a eh, vítám také nedávný rozsudek soudního dvora v případě ehm, postupu, kdy soud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 kdy soud rozhodl, že není eh, možné akceptovat dokument, který je podvodný. Je to důležitý rozsudek, protože umožňuje bojovat proti případům podvodu a tento eh, rozsudek by měl být zahrnut i do nařízení. Eh, kolegové, vím, že úkol není snadný, ale jsem přesvědčena, že my všichni uznáváme význam vyváženého textu a já udělám vše, co můžu můžu, abych byla konstruktivní. Děkuji. To. Thank you, Madam Stevens. Děkuji, paní Stevens. A nyní má slovo paní Harkin. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. V první řadě bych chtěla poděkovat zpravodaji za velice komplexní přehled eh, toho návrhu a zpracování mnohých návrhů, které byly předloženy. Podle mého názoru koordinace sociálního zabezpečení má zajistit, aby mobilní zájemci o pracovní místo mohli mít nějakou perspektivu a nebyli tak nějak ukotveni v jednom systému s nemožností dostat se do druhého. Když se díváme na ty dávky v nezaměstnanosti, otázku uh, přenosu, jak říká pan vývozu eh, těch dávek. Tady se k tomu vyjadřil pan zpravodaj. Alde se líbí návrh komise, nicméně eh, já si myslím, že by bylo dobré to rozšířit. A v tomto kontextu ty potíže, které, kterým čelí členské státy, mají obtížné situace při monitorizaci této situace. To pak vede k tomu, že tu, tak řekněme, nespravedlivý přístup ke všem těmto možným žadatelům a rozdíly mezi členskými státy. Co se týče sčítání, tady ALDE souhlasí. A co se týče hraničních pracovníků, Tady můj názor je takový, že třeba zajistit, aby tito příhraniční pracovníci byli ochráněni. Musíme mít jistotu v tom, že v tom závěrečném eh, textu, ten by neměl vést dodatečné administrativní potíže. Je tu těch 12 měsíců, je třeba to sčítat Ono sama o sobě to může být hodně komplexní a ti přihraniční pracovníci mohou mít opravdu potíže, co se týče přístupu k dávkám a je třeba toto ještě zpracovat. Co se týče dlouhodobé péče, tady jen velice stručně tady eh, nepodporujeme to oddělen, tu oddělenou kapitolu těch dávek eh, pro dlouhodobou péči. Ekonomicky neaktivní občané, tady eh, souhlasíme s tou kvalifikací podle eh, soudního dvora, nicméně spíše bych si raději vyslechla argumenty ze všech stran, protože každé rozhodnutí, každé posouzení je odlišné a já bych eh, se nechtěla uchylovat k jednostranné pozici. Někdy tu máme je zapotřebí tedy vyslechnout si více takových rozhodnutí. A co se týče vysílených pracovníků, Tady ALDE chce zajistit, aby jakékoliv návrhy, které tu prosadíme, byly ehm, jednoznačné. Nicméně všichni budou souhlasit, že v kontextu možných podvodů je třeba nalézt kompromis, který by umožnil tomuto zabraňovat. Rodinné dávky, podobně jako jiné skupiny, i u nás panují různé názory. My jsme předložili některé návrhy od některých členů. Podporujeme princip vytvoření tedy toho eh, úpravného mechanismu pro spravedlivější výpočet těchto dávek u rodičů, kteří pracují v jiném členském státě, než kde žijí děti. Pan Schulz, myslím, Eh, dobře načrtl ty eh, rozdílnosti systému, které fungují odlišnými způsoby v různých členských státech. Už od poskytování služeb až po eh, samotné zdaňování. Je třeba brát v potaz všechny tyto situace a zamyslet se nad tím, jaké řešení schůdné můžeme navrhnout. Myslím, že to bude těžká úloha, ale Měli bychom se maximálně vynasnažit, pokud tedy chceme dosáhnout nějaké dohody eh, v této tak závažné tematice a opravdu jsem ochotná si vyslechnout vše, co k tomu každý z vás chce říci. Ještě jednou děkuji zpravodaji a oceňuji kvalitní spolupráci, ale myslím, že nás čeká ještě hodně, hodně náročná práce. Děkuji. Já vám děkuji a nyní Palma López Bermecho, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já tu zastupuji kolegyni Gabi Cimer, která se nemohla dnes dostavit. Víte, že předsedá naší skupině a, a má tedy další práci. Takže ráda bych vám přednesla její názor. Obecně podporujeme pozici a kvalitní práci zpravodaje v tomto návrhu textu. Našimi pozměňovacími návrhy si přejeme posílit tuto zprávu, navýšit a vylepšit celou řadu témat. Naše návrhy obecně se zakládají na čtyřech principech. Ten první, pravidla pro koordinace systému sociálního zabezpečení by měly maximálně možné míře zajistit sociální práva všech evropských občanů, kteří jsou eh, přes vtěhování nebo vysídlení. Eh, za druhé, pravidla by měla být tak jednoduchá, a aby to bylo jednoduché jak pro občany, tak pro administrativu. Měli bychom zabraňovat dalším administrativním bariérám, které často směřují ke složitým pravidlům. Za třetí, rozhodně bychom neměli občany EU eh, stanovit do nějakého postoje podezření a tím jim zabraňovat v jejich eh, výkonu mobility. A za čtvrté, nejlepším způsobem bychom měli ochránit pracující před nějakými pokusy uh, podvodu eh, v rámci sociálního zabezpečení ze strany určitých podniků, protože k tomu bohužel dochází. Nebudu tu popisovat všechny návrhy, konkrétně eh, vypíchnu jenom určité aspekty. Co se týče těch pracovníků bez příjmu, kteří hledají práci, ti takzvaní ekonomicky neaktivní občané, Tady chceme zdůraznit některé prvky, jako e, například, že můžeme zahrnout sociální podporu nebo minimální podporu v rámci koordinačních pravidel, nebo rozvinout určitý režim evropské sociální ochrany pro všechny ty e, e, stěhované občany. Ty změny by měly zajistit pravidla, jejich práva a umožnit jim právě určité možnosti pro tyto ekonomicky neaktivní občany, kteří hledají práci. Ovšem to neznamená omezení jejich práv, co se týče mm, právě práva na pokrytí. Tady e, existují rozdíly, je to důležité zejména pro ty příhraniční pracovníky, aby měli přístup e, do zdravotnického systému. A co se týče tedy pokrytí u těch eh, dlouhodobých termínů. My jsme si vyslechli různé situace z různých systémů, také soukromých systémů, co se týče té dlouhodobé péče. Vyslechli jsme si i zástupce odboru a oni říkají, že zahrnout sem samostatnou kapitolu pro tu dlouhodobou péči, která bude oddělená od té kapitoly zdraví, by mohlo vést k problémům, které se nedají eh, předvídat. Takže dlouhodobá péče by měla být zahrnuta do kapitoly zdraví zdraví s řádnou definicí v článku 1 v tom seznamu výčtu pokrytí, který může být obsažen v příloze. Takže eh, by se to eh, takto mělo obsáhnout v textu. A co se týče tomu pokrytí dávek nezaměstnanosti u těch příhraničních pracovníků, tady záměr komise zavést období 12 měsíců předtím, než může požadovat tedy um, možnost dávek v určitém členském státu. To povede k administrativním problémům. Může to vést také ke spoždění eh, těchto eh, práv na dávku a může o ně přijít takže si myslíme, že by tu dávku v nezaměstnanosti měl obdržet v, v, ve státě jeho poslední činnosti, anebo tam, kde eh, je rezident. Toto by jim umožnilo příležitost hledat si práci tam, kde má lepší pracovní příležitosti. Také souhlasíme s vývozem dávek v nezaměstnanosti. Tyto dávky by měly být také eh, právě umožněny a měl, ten vývoz až do jejich ukončení. A toto umožňuje pracovníkům nalézt práci, tímto se totiž snižují právě i ty administrativní potíže. Takže zavedení lhuty tři měsíců předtím, než může žádat o dávky v nezaměstnanosti, ještě více zkomplikuje ta pravidla jak pro pracovníky, tak pro administrativu a snížit toto období až na jeden měsíc, to si myslíme, že by bylo ještě složitější. My se snažíme totiž spíše zjednodušovat eh, vše to, co bude obsaženo v nařízení. A článek 61 o specifických pravidlech pro součet eh, těch období, ehm, ten eh, by se měl zjednodušit, takže to sčítání by se mělo zapojit do článku 6. A co se týče dávek rodinných, tady se přibližujeme k návrhu komise, že ty eh, da- ekonomické dávky, které nahrazují rodičovské dávky, se budou udělovat pouze eh, těm osobám v příslušném členském státě. Je třeba zachovat eh, tu povinnost eh, dávek v, tom, eh, v příhraničních situacích a je důležité, aby pracující se vlastně nebáli, že přijdou o své dávky za, v žádné možné situaci a že jejich práva budou obsažena a udělena a nebudou omezena podle eh, směrnice o práci. Je důležité, aby eh, tedy mohli dále být na trhu práce. Je to důležité pro stabilitu naší ekonomiky a my doufáme tedy, že toto naše, mm, tato naše práce bude opravdu plodná a jsme ochotni spolupracovat se spravodajem, s ostatními stínovými spravodaji a můžete tedy počítat s naší podporou. Děkuji vám mnohokrát. A teď dám slovo Žinu Lambertovi. Děkuji. Vidím, že máme eh, před sebou velkou práci a mám pocit, že by bylo skutečně hezké, kdyby eh, komise předložila tento návrh jako eh, přeskum spíše, než jak to udělala, ale myslím, že to um, stálo nás všechny hodně času, abychom vůbec zjistili, um, čím se zabýváme, o čem ten text je ale to je pro budoucnost. Pokud je o několik klíčových bodů, které zpravodaj i ostatní eh, nadnesli. Za prvé, eh, k dlouhodobé péči. Skutečně souhlasíme s eh, ostatními, že by to eh, nemělo být samostatnou kapitolou, ale mělo by to zůstat v textu znění. Eh, jsme otevřeni k tomu, jak, eh, k tomu, mm, jak to udělat, ale mm, předložili jsme také mm, řadu pozněvacích návrhů k tomu. Ale samozřejmě jsme otevřeni diskusi s ostatními, jak nejlépe tohoto cíle dosáhnout. Pokud jde o odkaz, na ekonomicky neaktivní osoby nebo nevýdělečně činné osoby. Tady jsme se snažili to odstranit, protože si myslíme, že judikatura v tomto ohledu není velmi stabilní. A také lidé mají na mysli e, různé věci, e, pokud jde o e, jejich vyjádření v právu. A my bychom chtěli také zúžit rozsah působnosti a proto mm, nejsme pro uh, směšování. Pokud jde o pracovníky, kteří uh, vlastně uh, jsou přeshraniční, uh, musíme vidět rozdíl mezi těmi, kteří jsou vysláni do členských států, aby tam pracovali, například tam jedou na zasedání na jeden eh, den a tak dále, pak si eh, změní zaměstnavatele a tak dále. Takže my vyslané pracovníky vnímáme jako podskupinu a předkládáme k tomu návrh, abychom eh, zjednodušili stávající systém. To jest navrhnout eh, a jedničku otevřenou eh, po celý měsíc, to znamená, že nemusíte každý den žádat, eh, když jdete do druhého státu. A náš návrh je, abychom to řešili s informačním systémem jednotného trhu, protože lidé tomu věnují méně pozornosti. Rádi bychom o tom diskutovali také s ostatními stínovými zpravodaji, abychom zjednodušili systém pro ty, kteří nejsou vysíláni, ale stále pracují v rámci směrnice o vyslaných pracovnicích, abychom zajistili, že ty ta práva budou naplněna. Pokud jde o návrh o tom, jak dlouho by měl být někdo v systému sociálního zabezpečení státu zaměstnání, eh, Tady navrhujeme dva měsíce, než můžete být vyslán do zahraničí za mm, prací, ale opět jsme otevření i zde. Pokud je o rodinné dávky, tady jsme e, rozšířili to, co navrhuje komise, tam, kde je to propojeno s předchozím příjmem, ale nepodpoříme ty, kteří chtějí indexaci eh, rodinných dávek. Myslíme si, že systém je už dostatečně komplikovaný a ti, kteří eh, eh, platí do systému, mají nárok i na dávky, které souvisejí s tímto systémem a mm, také se na to musíme dívat občas z úhlu solidarity. A toto jsou práva, na která máte nárok a proto eh, byste to měli i eh, dostávat nebo mít právo pobírat. Nepodporujeme tedy eh, ty, kteří chtějí indexaci. Nicméně jedno poučení jsme si ze stávajících diskusí o občanských právech odnesli a to se týká vlastně dávek v nemoci. Eh, jednotlivec by měl být schopen eh, vstoupit do systému eh, členského státu bydliště, protože si myslíme, že to pomůže vyřešit určité otázky, které vyvstaly v souvislosti se zdravotním pojištěním a přístupu k němu, zejména když nejsou soukromé produkty k dispozici. Pokud jde o dávek v nezaměstnosti a jejich eh, exportu, my jsme pro rozšíření. Máme pozněvací návrh, eh, který eh, tedy to rozšiřuje až do míry, kdy bude vaše právo nebo právo osoby naplněno. Rozhodli jsme se, že tu tříměsíční eh, lhůtu nepodpoříme. Tři měsíce, než si lidé mohou požádat o dávku v nezávislosti, protože vzhledem k tomu, jak eh, eh, lidé mm, začínají pracovat v členských státech, by to vyvolávalo více otázek než odpovědí. Také máme řadu pozměňovacích návrhů týkajících se otázek správního výboru a Eh, přístupu k němu ve snaze řešit problémy a také jsou to pozměvací návrhy, které se přesouvají z prováděcích aktů směrem k aktu v eh, převedené působnosti nebo přenesené působnosti. Tolik v hrubých eh, rysech eh, směr eh, našich pozňovacích návrhů a doufáme, že se to podaří vyřešit ještě před koncem tohoto legislativního období. Děkuji. Děkuji. Laura Agia za EFDD tu není, je tady někdo, zastupuje někdo, ne, takže jdeme k ENF. Pan Martin. Prosím. Eh, paní Melán je stínovou zpravodajku a já ji omlouvám, není tady. Dobře, děkuji mnohokrát. Takže teď přistoupíme k seznamu členů, kteří chtějí hovořit a začneme paní Vébrovou. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chci poděkovat panu zpravodaji za návrh jeho zprávy, za jeho prezentaci, kterou nám dnes přednesl. To je samozřejmě nesmírně významná legislativa, ale ukazuje to také složitost eh, evropské úrovně s těmi nejrůznějšími systémy sociálního zabezpečení, které se liší v jednotlivých členských státech vidíme tady to rozdělení, ale samozřejmě z ideologického pohledu to se domnívám, že je naprosto normální. Máme tady různé ideologické přístupy, některé chtějí větší sociální ochranu, některé méně sociálního zabezpečení, ale máme tady také rozdělení mezi členskými státy v názorech. Ten postup, který členské státy mohou zvolit, může vést k nespravedlnosti proti systémům a k diskriminaci. Ráda bych odkázala pouze na jeden aspekt a to jsou dětské dávky. Komise sama oznámila před dvěma lety, že to by znamenalo, že to bude potřebovat přeskum. A na závěr dospěla komise k názoru, že se to nevyplatí, že to není nutné z různých důvodů. Ale já se domnívám, že v této zprávě se vyskytuje řada pozměňovacích návrhů, které hovoří o indexaci. Já jsem si nikdy neuvědomila skutečnost, že indexace by mohla být eh, ekvivalentem pro diskriminaci, ale to je jenom taková poznámka na okraj. Dovolte, abych položila několik otázek těm, kteří předložili tyto pozměňovací návrhy. Myšlenkou, ideou zatím je, takže pakliže dítě nebydlí ve stejném státě jako rodič, který vydělává v jiném státě peníze, že by dítě mělo vydělávat, pardon, dostávat dávky v té zemi, kde se dítě nachází. To znamená příklad, pakliže nějaký holandský občan pracuje v nizozemský a jeho dítě je v Římě. Child of a German citizens. Bo v Arubě, promiňte. A jak je to z Burundi? Když dítě žije v Burundi, tak to dítě bude dostávat dávky jaksi z Burundi? No, jak Tedy eh, tady chcete pracovat. Leda, že by tady existuje prezumce, že eh, zaměstnanci, kteří eh, pracují v jiné zemi, by měli mít děti v zemi původu a to je diskriminace. Za druhé, a co německý zaměstnanec, který pracuje například v Rumunsku, to je má vlastní země, ale uh, vydělává si průměrný plat nebo o něco více než to, co se vydělává v Rumunsku. Pakliže jeho dítě je stále v Německu, tak jak to vyřešíte? E, bude Rumunsko povinno, zaměstnanec rumunský tedy, platit dávky podle systému německého? A také chci poděkovat zpravodaji za to, že se zmínil o jedné věci, eh, která je normální z pragmatického hlediska. Hovoříme tady o jednom procentu dětí, které se mohou nacházet v takové situaci. Stojí to za to eh, utratit tolik méně peněz za vytváření nějakého sofistikovaného komplexního mechanismu, anebo hovoříme o blížících se volbách a o něčem, co chceme ukázat voličům v určitých zemích. Myslím si, že bychom eh, mohli pouze se soustředit na ty věci, které jsou spravedlivé a solidární v této Evropské unii. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane Lenersi, máte slovo. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Já bych chtěl hovořit specificky o eh, legislativě a tady se jedná o přízhraničních zaměstnancích. To je významné téma týkající se legislativy, protože eh, musíme poskytnout možnost pro osoby, kteří pracují v příhraničních oblastech, jako u nás v Lambíru, aby mohli daleko snadněji pracovat na druhé straně hranic anebo hledat zaměstnání na druhé straně hranic spíše než hovořím o Namíru teď. Je třeba, aby tady existovala možnost výběru. Když příshraniční zaměstnanec pracoval třeba 50 let, eh, pardon, 5 eh, let ve členském státě, kde se stal pak nezaměstnaný, pak jak by si mohl vybrat teda, který stát by mu měl platit dávky. To by nám umožnilo mm, eh, prostě poskytnout mu příležitost eh, k nalezení a prá, eh, práce a lepších možností nalez práci třeba v tom druhém členském státě. Máme tady velice komple- složitou situaci pro příhraniční zaměstnance, eh, pro které je třeba hledat specifická řešení, protože to, co je dobré pro jednoho příhraničního pracovníka, může, od, může způsobit, že jiný příhraniční zaměstnanec se ocitne ve velice svízelné situaci. Je tady třeba poskytnout nabídnout různé alternativy a tento výběr, ta možnost volby by eh, byla dobrým řešením je zcela zásadní, abychom stimulovali také možnost příhraniční práce. Eh, pro, eh, to je důležité pro náš výbor EMPL. Jedná se o práva. Máme tady 800 tisíc osob eh, takřka všude v Evropě a v rámci návrhu nové legislativy bychom mohli pracovat tedy pro ně. Děkuji, paní Sonde. Merci, madame la présidente. Je voudrais... Euh, Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte, abych nejprve poděkovala panu zpravodaji, stejně tak jako stínovým zpravodajům, za práci, kterou už uskutečnila, ale především za to, co ještě zbývá k vypracování. Chci se soustředit na tu kapitolu, která se zmiňuje o podmínkám přístupu pro dávky v nezaměstnanosti pro mobilní zaměstnance a domnívám se, že návrh Evropské komise eh, globálně jde dobrým směrem, eh, zejména když hovoříme o rozšíření na šest měsíců té možnosti vývozu práv eh, dávek v nezaměstnanosti. E, také vítám to minimální období na tři měsíce v zemi bydliště před e, pro možnost získat přístup k těm dávkám v nezaměstnanosti. Ti. Ale chci zdůraznit, stejně tak jako kolega Leners, situaci přízhraničních zaměstnanců e, to máme například zejména na východě Francie hodně často. A ráda bych eh, řekla, že když se podíváme na období minimální aktivity 12 měsíců místo 3 měsíců pro jiné zaměstnance, než budou mít možnost přenositelnosti práva a placení dávek v nezaměstnanosti. Myslím si, že toto je důležité, protože i když jejich geografická situace vlastně nutí přízhraniční zaměstnance, aby pracovali v sousední zemi, i když jsou velice mobilní, tak si myslím, že centrum zájmu samozřejmě zůstává alespoň většinou země jejich bydliště. Takže je třeba ním ponechat tuto možnost, aby si vybrali, e, zda se zapíší do systému sociálního zabezpečení a do toho systému hledání nezaměstnanosti v jejich zemi a nebo e, v zemi, e, kde pracují, tak jak to existuje pro ty, kteří prostě pracují v jiných příhraničních oblastech sousedního státu. Je třeba, aby zaměstnanec měl možnost také eh, eh, účastnit se různých kvalifikačních eh, kurzů a vzdělávání v zemi jeho původu. To si myslím, že bychom měli podpořit za samozřejmě s tím cílem, aby zaměstnanec co nejrychleji opět nalezl práci. Děkuji vám. Eh, Děkuji vám a Další řečník, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl především poděkovat Guillaume Balasovi za návrh textu. Je to rozsáhlé, ale i dobré. Revize, respektive přeskum systému sociálního zabezpečení je kromě směrnice o vysílání eh, to ten nejdůležitější záměr v legislativním období našeho parlamentu a aktuální přeskum stávajících systémů ehm, vede k tomu, že volný pohyb občanů se zlepší a rozšíří. Přitom ale ehm, body právní eh, objasnění a transparentnost jsou důležité jak pro občany i pro členské státy, stejně tak jako férové a vyvážené rozdělení zátěže ehm, napříč členskými státy. A stejně tak eh, samozřejmě eh, prosaditelnost nebo eh, vymahatelnost této směrnice ve všech ohledech a ve všech zemích. Chtěl bych Guillaume Balasovi poděkovat za odkaz na zavedení karty pro sociální pojištění a také karty se, s číslem sociálního pojištění. Je, je důležité, leží mi to na srdci, aby se zde něco stalo. Je to, myslím, i efektivní možnost provádění pracovních kontrol a také mm, je to možnost zpětné vysledovatelnosti odvedené práce, ale také mm, pojistných nároků. E, myslím, že skutečná modernizace těchto pravidel bude fungovat pouze tehdy, když i digitální výměna dat mezi členskými státy bude rozumně zorganizována a myslím si, že to by mělo být jedno z cílů na ochranu zájmu eh, pracovníků při vysílání zajistit maximum eh, transparentnosti a také, abychom bojovali proti zneužívání vystavených tiskopisů A1. Tady je nezbytný, nezbytná digitální výměna dat a k tomu také eh, zákonné lhůty, které orgánům, úřadům v členském státu B poskytnou definitivní právo na informaci členského státu a pokud ta lhuta e, doběhne, pak to musí ten příslušný stát e, substituovat, nahradit. Domnívám se, že koordinace úředních postupů v rámci Evropy je e, nutná, naléhavě nutná a k tomu potřebujeme i rozumné informační technologie, abychom, abychom byli na výši doby a aby byly postupy efektivní účinné a vlastně prospívaly právům eh, zaměstnanců. Děkuji. Eh, thank you. Děkuji. A nyní má slovo pan Becker, který je již zpět mezi námi. Děkuji. Já bych chtěl stínovému zpravodaji i zpravodaji eh, výslovně poděkovat za profesionální práci na těchto systémech sociálního zabezpečení. Zejména děkuji i mému zpravodaji EPP eh, e ve výboru pro sociální věci panu Šulcemu za jeho důsledné eh, zasazování se za eh, důležité cíle. Oč jde? V té oblasti, k níž se hlásím o slovo, to je indexace rodinných dávek, tam jde o to, aby životní náklady dětí byly podporovány zakořený a sice tam, kde žijí a nikde jinde a ne jinde. Tak je to jednoduché. V tom spočívá zásadní aspekt sociální spravedlnosti, aby na základě a v souladu s těmito životními náklady eh, eh, i vyměřovali. Eh, o tom není diskuse. Velká Británie to nabízí a proto je nutno to projednat a promyslet, jak vytvořit právní rámec, který umožní tuto indexaci rodinných dávek. Chtěl bych poukázat na to, že ze strany Rakous, návrh Rakouska nevnímá indexaci jako povinnou, to znamená jako něco, co musí platit pro všechny členské státy. Nýbrž je to obce, kterou eh, si může každý stát eh, sám pro sebe rozhodnout. To znamená, když eh, můj kancléř Sebastian Kurz usiluje o to, aby sociální spravedlnost pro rakouské rodiny a zahraniční rodiny, jejichž děti žijí v Rakousku, byla nastolena, pak je to rakouské rozhodnutí a i naše ministrině pro sociální věci jasně definovala, že tato indexace, tak jak jsme ji formulovali v návrhu komisi, platí oběma směry. Je tedy samozřejmé, že pak je nutno počítat s tím, že v jedné zemi je nutno vyplácet více, když se tam žije se svými dětmi. Ty rozměry, které e, e, jsou vnášeny do diskuse opakovaně e, jako nízké, vždy se odvoláváme na to jedno procento. Ty ale zkreslují ten skutečný reálný obraz pro Rakousko. Jde o částku ve výši čtvrt miliardy eur eur, která zde bude placena. Mohla by být už nyní vyšší. Moje číslo pochází z roku 2016. Já si myslím, že se nyní pohybujeme kolem 300 eh, milionů a eh, úspora by znamenala asi polovinu této částky, kdybychom nebyli nuceni eh, vyplácet peníze nebo poukazovat peníze na jiná místa pobytu dětí. Já bych chtěl navrhnout, eh, respektive dovedu si představit, že Evropská komise už dávno eh, měla zajistit právní eh, jasnost a neučinila tak. A doufám, že dotaz formulovaný některými kolegy na e, komisi e, zajistí e, tuto, toto právní jasno a v tomto smyslu doufám, že to bude férové a férová a pro všechny přístupná argumentace a že mm, co nejvíce mých kolegů a kolegyň to podpoří. Děkuji vám. Děkuji, pan Gerike. Ne. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za tuto zevrubnou zprávu. Pro mne je nesmírně významné, aby systémy sociálního zabezpečení v evropských členských státech eh, by byly srovnatelné, zejména co se týče odávky, tak politické nerovnosti eh, by měly být vyrovnány mezi rodiči a těmi, kteří děti nemají, mezi bezdětnými. Teď se mi jedná o ty dětské dávky. Jedna země platí třeba 9,1 miliardy rodin rodinných dávek pro děti v zahraničí, což je zhruba pětina ze všech dětských dávek. To zní divně, že? Ale je tomu tak. Německo to dělá na základě zadání Evropské unie. Těch zadáních, o kterém dnes diskutujeme, 200 tisíc dětí v zahraničí v současné době dostává německé dětské dávky a příslušné agentury práce se týkají Polů, Chorvatů a Čechů kteří dostaj, tedy jejich děti dostávají německé peníze. A na děti je to 495 dětí, je to třetí děti, je to 198 eh, dětí a pro další je to asi 200 eur. V současné době hm, průměr na dávka v Německu je 641 eur. A to je otázka, eh, kterou musíme diskutovat na úrovni členských států evropských. A kolegům z EPP mohu dát pouze za pravdu. Musíme si v Evropě položit otázku, zda země takové sociální dávky jako dětské příspěvky musí platit každému, i třeba, že e, prostě děti už dávno nežijí v zemi, anebo jestliže nikdy nežili v zemi, kde e, pracuje ten dotyčný. Musí platit stát dětské příspěvky pro děti ve státě, kde vůbec nedochází k indexaci a k přizpůsobování životních nákladů v té dotyčné zemi i na základě tedy jiných aspektů dospět nějakému přizpůsobení. Musíme si připustit tuto otázku, protože to jsou otázky, které si kladou naše občané. A e, e, za ně jsem byl zvolen do tohoto parlamentu. Děkuji vám. Thank you, Mr. Christensen. Děkuji, pan Christensen. Děkuji, paní předsedkyně. Musím říci, že teď nezávidím tedy panu zpravodaji, aby to všechno nějakým způsobem sloučil a hledal řešení, protože to bude velice obtížné. Protože, jak jsme slyšeli, máme tady skutečně velice rozdílná stanoviska. Mm, sedíme tady jako evropští eh, poslanci a nikoliv jako politici určitých členských států. To sice jsme také, ale měli bychom se postarat o to, abychom eh, viděli věci v souvislostech a nejenom z pohledu jednoho konkrétního státu. Hovořilo se to o příhraničních zaměstnancech. Mm, musíme zohlednit nejenom rodiny v Německu, tak jak to tady zaznělo, protože jinak se dostaneme k tématům, kde prostě to nebude zcela spravedlivě pojednáno. A budeme-li hledět na situaci pouze z hlediska státu, ze kterého pocházíme, není to správné. To souvisí s tím, že když někdo je v jiné zemi, má také své povinnosti a z těchto povinností jsou odvozována práva zaměstnanců, kteří přicházejí do nějaké země. To jsou zaměstnanci, které bychom rádi měli, jsou to zaměstnanci, kteří se usazují v té zemi a platí daně v této nové zemi a potom získávají také dávky. No, to je přece oprávněné, takovýto postup. Oni platí daně stejně tak, jako e, vnitrostátní zaměstnanci. Pak ale existují některé body eh, s ohledem na různé systémy sociálního zabezpečení v jednotlivých zemích. Tady je samozřejmě nutno vytvořit nějakou spravedlivou rovnováhu. Rád bych um, uvedl zejména dva body. A sice za prvé, Eh, co se týče vývozu dávek, už se tady hovořilo o indexacích rodinných dávek. Nemohlo by to být možné i pro jiné dávky, eh, například důchody. Eh, mělo by to být také indexováno. Myslím si, že tím tady bychom otevřeli možnost pro něco, co by se mohlo vymknout kontrole. Ale když tady hovoříme o, nezaměst- o dávkách v nezaměstnanosti, je třeba podívat se na to, eh, jaké povinnosti vyplynou vůči té zemi, eh, která tyto dávky v nezaměstnanosti poskytuje. To znamená, když se podíváme na celkovou eh, dobu započítaného času, Mm, e, máme tady jistě také zaměstnance, například dáni, kteří rok nebo půl roku e, strávili nebo pracovali ve Španělsku a potom by si mohli nechat přenést svá práva, kdyby se registrovali online ve Španělsku. E, tato zásada, že člověk musí pracovat tři mon měsíce, to v té které zemi to považuji za správné. V některých zemích je třeba zaplatit, než něco dostane, musí eh, platit tedy příspěvky déle než tři měsíce, než dostane dávku, ale to by mohlo eh, vést k tomu, aby ne, tady je třeba dávat pozor, aby nedošlo k obrácené diskriminaci. Musíme vytvořit něco spravedlivého a nosného a k tomu bych rád přispěl. Nesmíme tady připustit žádnou diskriminaci. Diskriminaci těch, kteří přicházejí zvenčí, anebo diskriminaci příslušníků toho, kterého státu. Děkuji, pan Šulce. Paní předsedkyně, děkuji ještě jednou, že mohu stručně odpovědět, protože jsem byl osloven přímo dvěma poslanci. Začal bych u vás je nutno rozlišovat mezi například dávkou důchodovou. Eh, tam já eh, platím do systému jako pracovník, mám tedy eh, dávku, na níž mám nárok. Za Zatímco u dětských nebo rodinných dávek je v mnoha členských zemích systém takový, že je eh, hosté zdali vydělávám měsíčně tisíc, tři tisíce nebo pět tisíc eur, dostávám stejnou rodinnou dávku. Eh, přičemž jsem tedy mm, do systému neplatil. Je to eh, sociální dávka navíc, dodatečná. Proto bych se nikdy nezasazoval o to, abychom i důchodové dávky nebo jiné indexovali, pro které jsem předtím platil. Za zálohy. A e, děkuji vám také, vy jste ukázala, paní Weber, obrovský, e, obrovskou výhodu Evropské unie. Vy jste, myslím, jmenovala Burundi nebo jinou zemi mimo Evropskou Evropskou unii. E, právě to je problém, že u těchto zemí má téměř každý členský stát vlastní smlouvy. Moje země, Německo, má e, smlouvy s mnoha jinými zeměmi, kde je buď zakotvena indexace, indexace nebo není. Tedy tam žádné rodinné dávky pak nejsou. V Evropě máme 28 členských států, máme jednotná pravidla a to je obrovská výhoda Evropské unie pro naše občany. A dobře, že jste to vy ještě jednou zdůraznila pak je to závislé na tom, jakou bilaterální dohodu má e, e, členská země s nečlenskou, jestli tedy budou vypláceny rodinné dávky nebo ne. A pak ještě krátce jaký je systém, když pracuji v jedné zemi a v druhé pobírám rodinné dávky. Já jsem vědomně neuvedl žádnou zemi, protože nechci nikoho jmenovat a e, zostuzovat, ale e, představte si, že žijete s dítětem e, v, jedno, v jedné zemi, máte tam nárok na 100 eur rodinné dávky a váš partner, muž, žena pracuje v jiné zemi, například v Německu, byste pak měl nárok na 190 eur rodinných dávek. A, a za normálních okolností je to tak, že dostanete 100 eur ze své země a pak ten rozdíl, pokud pracujete v Německu, tedy dostanete od eh, eh, Němců těch 90 eur. Eh, to znamená celkem je to 190 eur na rodinných dávkách. 100 z vaší země plná sazba plus, plus těch 90 z Německa. Ale jsou některé země, které říkají dobře, od určité hranice, například měsíčního výdělku 1000 eur, nebude v mé zemi žádná rodinná dávka, ale představte si, že pár partner eh, v té zemi pracuje a eh, přesto dostává z Německa těch 190 eur. To je ale pak diskriminace tuzemců. Říká se, ty eh, vyděláváš více, kdybys v té zemi žil, tak bys si nedostal rodinnou dávku, ale jelikož jeden partner pracuje v Německu, například tedy mm, v Německu, tak dostane 190 eur. Když, a pak jsou ale jiné země, které neplatí vůbec nic, vůbec žádné rodinné dávky. E, to znamená, e, veškerou dávku 190 eur by muselo vyplácet Německo. A pak existuje země, kde se i rodinné dávky zdaňují. To je dokonce v rozporu s evropským právem. Doufám, že to bude ještě přeskoumáno. Co chci říct, je nesprávné tady země jmenovat a zostudovat, zosuzovat, e, říci, ta země je dobrá, druhá je zlá. Já mm, chci pouze poukázat, že už u tohoto tématu tu máme problém. Hans Becker řekl, že v Německu je to více než půl miliardy eur ročně a já nechci, abychom my z Bruselu nařizovali indexaci pro všechny členské státy. Chci pouze, aby členské státy měly férovou šanci, že když to chtějí, když si to přejí, tak můžou. To zatím není, protože se musí držet pravidel, která platí, to znamená, že k indexaci docházet nesmí a e, já tedy zastávám tento jiný názor, což je ostatně i názor vládní eh, německé koalice. Děkuji. Děkuji, paní Šojdrová. Děkuji eh, kolegyně, kolegové. Já nechci už příliš prodlužovat tu debatu, ale je velmi zajímavá. Dovolte mi říct, že ten návrh původně vypadal hodně technicky a teď se dostáváme do takových eh, docela zásadních otázek Eh, existence vlastně uvnitř Evropské unie. Já naprosto chápu kolegy z Německa, Rakouska, eh, protože se to týká také pracovníků, kteří pracují z České republiky, kteří pracují v Německu, pracují v Rakousku. A já si myslím, že s návrhem komise se dá pracovat. Uh, Ehm, I ve světle toho návrhu, jak tady pan kolega Baláš řekl, že to vlastně byl i návrh Velké Británie jako určitá podmínka pro setrvání v Evropské unii. Čili je zřejmé, že tady budeme muset otevřít ten prostor pro větší flexibilitu jednotlivých členských států, aby ehm, to napětí tady nevznikalo. Ale já bych chtěla uvést na pravou míru to, co tady je e, zmiňováno, že kolega Gerike řekl, 200 tisíc dětí mimo Německo dostává německé peníze. No, eh, souhlasím s kolegou Šulcem, který říká, že eh, vlastně mm, oni v rámci daňových odvodů nepřispívají na některé ty dávky ale v rámci daňových odvodů, kdyby ten pracovník pracoval například v České republice, tak eh, bude přispívat na eh, sociální, zdravotní, vzdělávací služby, na řadu veřejných služeb, které to dítě v tom Německu nečerpá. A v tomto smyslu si myslím, že ta jistá spravedlnost toho, že něco z těch sociálních rodinných dávek přichází tomu dítěti, které v té jiné členské zemi čerpá ty služby, především především pečovatelské, eh, vzdělávací a tak dále. Čili to jisté vyrovnání z těch daňových odvodů, které v té zemi ten pracovník odvádí, má svoji logiku. Proto si myslím, že tady to vyrovnání musí docházet a eh, já jsem připravena i svými pozměňovací návrhy, které jsem dala, eh, k tomu přispět, k dobrému řešení, které musíme udělat. Děkuji. Thank you. We have... Děkuji. A máme tu také zástupce komise, pana Korela. Přejete si vyjádřit se k tomu, co jste si vyslechl? Není tomu tak? Takže ještě jednou slovo pan Balas. Euh, pan Korel euh, tedy mi chce přenechat závěr, jak vidím. No dobře. Já nechci tady eh, prodlužovat tu diskusi, už jsem hodně hovořil na začátku. Nejprve jsem chtěl si takovou malou připomínku. Vidíme e, tu kontradikci, ten rozpor, e, že chceme vytvořit prostor mobility pro zaměstnance, ale jedni bojujeme proti druhým, proti jakékoliv harmonizaci sociálních systémů, proto se hovoří jenom koordinaci a teď vlastně docházíme na konec cesty a vidíme, že je tady hluboký rozpor mezi tím prostorem mobility, svobody, tedy k mobilitě a na druhé straně neharmonizovaných pravidel. A my můžeme jenom koordinovat, ale vidíme, že to bude pro budoucnost stále důležitější otázka. A ty pokračující systémy harmonizace v určitých systémech eh, v sociální oblasti budou nesmírně významné. Vždyť to konstatujeme i v některých příspěvcích dnešní diskuse diskusi. To, co pro nás, o čem bychom se měli dohodnout, nejprve na té zásadě, která je jistě eh, nejvýznamnější pro takový výbor, jako je ten náš. A to znamená podpořit, umožnit mobilitu, ale s ochranou těchto zaměstnanců. To si přejeme. A když paní Weberová říká, že tady rozdíl existují ideologické povahy mezi námi, to je pravda, to je naprosto normální, to je demokracie, ale víme, že v hodnotách konstrukce Evropské unie je třeba dodržet mobilitu, ale zároveň určité standardy sociální ochrany. No a teď jak to máme udělat? Nejprve je třeba, aby zaměstnanci mohli užívat práva, pro která pracovali. To je přeci první zásada. To znamená, že si, my si tady nemyslíme, že jsme v systémech sociálního zabezpečení, kde tedy e, jsou poskytovány věci zdarma. To není pravda. Většina systému sociálního zabezpečení e, leží na dáv, na platbě příspěvku e, z platů e, a Potom je to také e, založeno na zdaňování, na fiskalitě, e, čili e, v určitých dlouhých obdobích, čili my tady nejsme v, tom, eh, v takovém systému, že by sociální systém dával peníze lidem, kteři, kteří si to nezaslouží. To není pravda. Je třeba to jenom kontrolovat. Ale promiňte, když se dnes podíváme na návrh komise, tak vidíme, že sociální práva, která se zde nabízejí, eh, eh, jsou jiné než práva související v práce. Když se podíváme na to šestiměsíční, na ten nárok šestiměsíčních dávek v nezaměstnanosti, vidíme, že celá řada lidí mají právo na daleko delší dobu než 6 měsíců, pakliže pracovali v určité země podle její vnitrostátní legislativy. V tom případě by byli v, tom, v této evropské regulaci e, znevýhodněni. A zároveň bojovat proti podvodům ze strany zaměstnavatelů, protože většinou tam se týká otázka podvodu eh, velice málo, kdy se setkáváme s nějakými obvody, eh, pardon, podvody ze strany zaměstnanců a pak, když se to vyskytuje, tak je to spíše nepatrné procento ve srovnání se eh, podvody ze strany zaměstnavatelů. A když se podíváme na zaměstnance, ať už jsou z jihu, severu, východu či západu Evropy, Nikdo to tady neřekl, ale někdy vidíme, že je třeba uspokojit se s určitou formou sociálního podvodu, protože to umožňuje mobilitu a zabraňuje a vyhýbá se to tedy byrokracii ale to neznamená, že bychom měli bráv, eh, bránit, že bychom neměli bránit práva zaměstnanců, eh, kteří jsou eh, vystaveni nějakému ohrožení, ať už to je v místě práce, kde pracuje, nebo v místě svého bydliště. Ehm, ale bojovat proti podvodům znamená také ochraňovat ty nejslabší zaměstnance, připomínám, ať už jsou z jihu, ze severu, z východu nebo závaru, západu. A to by mělo být skutečně nezvratné. Já jsem proto, abychom hovořili o vyrovnávání sociálních systémů. A když se podíváme na ten objem dnes, více než otázka rodinných příspěvků, to, co způsobuje největší problém pro celou řadu členských států, je právě přeshraniční, příhraniční práce nebo teda práce eh, těch, kteří pracují v jiném státě. A e, víte, že to je kompenzační systém, který stojí miliardy, určité systémy sociálního zabezpečí, zatímco jiné systémy získávají miliardy z příhraničních e, e, zaměstnanců v současném systému. Tady je prostě ohromná nerovnováha, která tady existuje a které čelíme a proto je třeba skoordinovat tyto systémy sociálního zabezpečení. A z tohoto pohledu já jsem velice dobře rozuměl těm příspěvkům, který říkají, že je třeba mm, eh, dosáhnout spravedlnosti v systémech sociálního zabezpečení pro příhraniční zaměstnance, ale a tady vězí ta největší potíž, abychom zaručili efektivní práva těm nezaměstnaným, kteří přispívali do systému a kteří se potom musí soudně bránit a to nemohou, když jsou v nějaké slabé pozici. Myslím si, že jsme příliš mnoho hovořili o potenciální indexaci, kterou tedy dnes komise nenavrhuje, o rodinných dávkách tedy, eh, protože eh, tady ta potíž je ještě vyšší. A domnívám se ale, že nejkomplikovanějším a nejvýznamnějším bude vyřešit tu situaci těch příshraničních zaměstnanců. Děkuji všem, kteří k tomu hovořili. Musíme o tom dále hovořit, musíme o tom diskutovat eh, a já prostě nikdy toto téma nepustím. Je významné, ale říkám to, že v té stávající hierarchii dnes je to, není prostě jenom situace finanční, ale situace prostě vyrovnání těch systémů sociálního zabezpečení. A proto se domnívám, že je potřeba, abychom nalezli metodu. Už eh, se blížím eh, k závěru. Vidíme, že je třeba dosáhnout nějaké obecné dohody. A chceme-li dosáhnout takové obecné dohody, bude zapotřebí, aby všichni, jeden každý akceptoval, co z jeho ze severu, z východu nebo západu, aby každý akceptoval, že může něco vyhrát a někdo může zase něco prohrát, protože to může zase se obrátit v jiných případech. Panu Kristensenovi chci, že jsem si velice vážil jeho příspěvku, eh, protože to je politická odvaha, politická kuráž, kterou bychom projevili. A domnívám se, že to je příklad, který bychom měli následovat a měli bychom si říci, co je dnes nejdůležitější pro nás. U jakého bodu mohu říci, no dobře, tady snížím své nároky, ale tady si myslím, že toto z toho neustoupím, protože to je pro mě důležité. A úkolem našeho, a naší práce se stínovými zpravodaji eh, bude prostě významné, abychom se podívali, eh, že není E, třeba respektovat jenom prostě situaci v jejich státech a v jejich straně, že třeba na to hledět globálně. Já se velice těším na spolupráci se stínovými zpravodaji. Děkuji. E, thank you. Děkuji vám. Ještě chci připomenout, že prezentace návrhu komise ve výběru, ve výboru proběhla 23. března loňského roku. Nyní směřujeme k schválení na našem výboru 19. června, alespoň takový je plán. Uvidíme, jak to dopadne. Samozřejmě diskuze jsou rozsáhlé, stojí za nimi, ale hodně tvrdé práce v průběhu těch uplynulých měsíců já vám chci ještě jednou všem poděkovat za opravdu plodnou diskuzi, za vaši účast a ještě se tedy k tomuto tématu vrátíme v příslušnou dobu. Takže přijetí na výboru se plánuje na 19. jak jsem právě zmínila června. A naše příští zasedání tohoto výboru bude 21. a 22. března, takže se brzy zase všichni uvidíme. Ještě jednou vám děkuji, že jste se zúčastnili tak zajímavé diskuse.